Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 9 hodin a proto eh, zahajuji jednání tohoto výboru pro obchod. Eh, dostali jste program dnešního zasedání. Eh, takže bod číslo jedna je přijetí pořadu jednání. Přejete si někdo nějakou změnu k tomuto bodu jednání? Vidím, že ne. Dobře, takže eh, pořád je tedy přijat. A nyní bod číslo 2. Eh, schválení zápisu z 24. září a 7. října. Dohodli jsme se, že že v případě, že jestliže do konce dnešního zasedání E, nikdo nevyjádří žádost o úpravu, tak bude tento zápis e, schválen. A nyní bod číslo 3, sdělení. I dnes se e, bude vysílat toto jednání přes internet, takže prosím uvědomte si, že jste nahráváni a že to zůstane v archivu na internetu. Takže Eh, pokud eh, potom chcete nějaké eh, dokumenty, tak to můžete o to požádat sekretariát. Potom, co se týče dohody obchodní se Singapurem, takže se jedná, ještě to není hotové, pokud je o zboží a o služby, ale bude se jednat také o investice v této dohodě. A tak jak jsme zjistili. Co je zajímavé, je, že komise se rozhodla, že tuto dohodu se Singapurem předloží Evropskému soudnímu dvoru, protože se jedná o dohodu EU a v případě, že se jedná o smíšenou dohodu, tak eh, z politického důvodu je to docela šikovné, co se týče jiných jednání o obchodních dohod, ale nyní je potřeba vyjasnit, o jaká kritéria jde, eh, aby se na tuto dohodu mohlo nahlížet jako na dohodu smíšenou. Eh, co se týče VTO, tak máme bohužel neúplně dobré zprávy, co se týče lhuty 21. října tak na eh, generálním na zasedání VTO jsme si přáli, že dojde k pokroku, ale bohužel k Toit Facilities tam nedošlo k žádnému pokroku, ale mělo by to být eh, dokončeno eh, v červnu, tedy v červenci, ale bohužel nedochází tedy k žádným aktivitám na půdě VTO, to je tedy aktuální stav věcí. V červenci dojde k přepracování Aid for Trade eh, iniciativ a možná dojde k nějakému malému pohybu v rámci VTO. Eh, potom máme Trade Dispute z Brazílii. Tam se jedná o otázky eh, daňové. Tam dochází samozřejmě tedy ke diskriminaci vůči evropským výrobcům. a 18. listopadu eh, se o tom bude diskutovat v rámci VTO Dispute Settlement. Kazachstán eh, v 9, 19, 9. říjen eh, prezident Kazachstánu Nazarbájev inicializoval dohodu. Mezitím se této dohody dosáhlo a samozřejmě tím se budeme také zabývat a to už se souvisí se vstupem Kazachstánu do VTO. EPAS, eh, co se týče Afriky, západní Afriky a Zadak, tam se podepsala dohoda ohledně EPASu a taky se eh, východní africkou komunitou tam jsme dospěli k dohodě ohledně e-pasu. A chtěl bych poukázat na to, že Kenia je také přitom a také na základě našich pravidel Kenia není eh, Least Development Country, takže ztratila, by bývala ztratila tuto preferenci, eh, kdyby neakceptovala tento e-pas. Takže musíme se ještě zamyslet nad tím, jak to vypadá s Filipínami, budeme, budeme muset o tom diskutovat. Jestli tam dojde k prodloužení té preference, anebo ne. Filipíny to, to nebylo dobře. Tam se jednalo, to nebylo správně, tam se jednalo o e, preference, když by se, takže to nebyly Filipíny, ale Ekvádor. Nyní Cariforum, to je to nejstarší, co máme, a po pěti letech se to obnovilo a přepracovalo a proběhla první diskuze na základě studie ze 6. E, listopadu. A co se týče Číny, taky jsme skonstatovali, že ty eh, spory v rámci telekomunikací s Čínou, takže došlo ke společnému prohlášení Číny a EU a dostali jsme příslip ze strany čínské vlády, že v budoucnosti nedojde k žádné diskriminaci v rámci veřejných zakázek vůči evropským firmám a také co se týče financování výzkumu v rámci telekomunikací, že by toto měli, mělo tedy takto probíhat. A na příštím zasedání budeme hovořit o situaci textilní výroby v Bangladeši a jak to vypadá s problémy s požáry v továrnách. A také se budeme zabývat eh, zprávou eh, preferencí. Eh, Mitteilungen, dann kommen wir zu Punkt 4. Der tedy zpráv očetního dvora, potom kalendář, eh, tedy harmonogram schůzí výboru na rok 2015 po eh, dlouhých jednáních eh, s jinými výbory. Jsme probírali možnosti ohledně, abychom dostali prostory, sály, tlumočení a koordinátoři se tedy rozhodli, že bude takovýto harmonogram schůzí výboru na rok 2015 takže prosím podívejte se na něj a e, zajistěte prosím vaši přítomnost na těchto e, schůzích. A nyní bod 5. E, absolutorium za rok 2013, rozpočet Evropské unie, tedy rozpočet Evropské komise, účetní dvůr vypracoval zprávu a my jsme se rozhodli připravit eh, stanovisko a na základě naší obvyklé praxe ten, kdo je odpovědný za rozpočet, tak je také odpovědný za absolutorium, tak jsem rád, že Reimer BG nám k tomu může poskytnout informace. Prosím, Reimere. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, já se pokusím být stručný tak výbor pro kontrolu rozpočtu se dlouho také eh, zabývá touto zprávou o udělení absolutoria účetního dvora. Já bych se chtěl soustředit na dvě otázky. Já bych chtěl poukázat eh, na to, že účetní dvor, dvůr vypracoval zvláštní zprávu, která se zabývá eh, dohodou o preferenčním obchodu a výbor po kontrolu rozpočtu stanovil, že tato zpráva bude součástí také absolutoria, tak aby to bylo také eh, středobodem naší zprávy. A tady je několik bodů, eh, na kterých pracoval účetní dvůr, především eh, ekonomické, hospodářské dopady těchto dohod a taky potřebné kontroly, zda jsou efektivní a také, aby e, ty preferenční sazby se nepoužívaly nesprávným e, způsobem, tak aby nedošlo ke ztrátám pro rozpočet EU. Účetní dvůr stanovil, že komise ne e, zohlednila veškerý hospodářský dopad toho, této dohody, ten, že je potřeba zlepšit zprávu o posouzení dopadu Takže ta analýza probíhá správným směrem, ale tam jsou eh, některé věci, které by se určitě zlepšit daly. Účetní dvůr také stanovil, že tam jsou slabá místa, co se týče kontroly ve členských státech, ale také, že dochází ke slabým místům eh, ze strany Evropské komise a jakým způsobem ukládá Evropská komise Eh, kontrolu členským státům a také se to týká dohledu. Eh, takže to se týká tedy posouzení účetního dvora a 3. Eh, a 4. prosince o tom budeme znovu jednat. Já přijdu s návrhem stanoviska a budeme o tom ještě diskutovat. Účetní dvůr žádá, abychom měli k posouzení dopadu, které by bylo hloubkově rozpracováno, abychom se přesněji Eh, podívali na eh, tuto preferenční obchodní dohodu a jestli opravdu se tímto dosáhnou dožadované cíle. A potom jestli aplikace eh, této obchodní dohody by se nedala zlepšit v těch důležitých odvětvích a také se musí posoudit, o jaké výhody příjmy by se jednalo v případě Evropské unie. Potom se tam jedná také o rizikové profily v případě tě, této dohody, tak aby členské státy měly také analýzu rizika, eh, potom jaký to bude mít také dopad na evropský rozpočet a e, také se jedná o to, aby členské státy zlepšily svoji zprávu rizika. To je tedy další požadavek účetního dvora. Eh, co se týče tedy této zprávy, tak je potřeba položit Evropské komisi mnoho otázek. Zabývá se tím eh, výbor pro kontrolu rozpočtu, ale my jako poradní výbor se tím také budeme intenzivně zabývat. V prosinci budeme mít eh, příležitost s odpovědnými osobami účetního dvora o této zprávě diskutovat a dostaneme tedy další informace. A ten druhý bod, Eh, to se týká eh, provádění eh, rozpočtu, postupu. Jedná se o business centra v, v Číně a v Indii. Vy víte, že tam se jedná o různé iniciativy a aktivity v Ázii a v Latinské Americe, že se tam počítá s různými aktivitami a činnostmi musíme se sejít s komisí, protože my jako výbor, výbor jsme provedli nezávislou analýzu eh, těchto eh, stávajících obchodních eh, center a je to předpoklad pro to, aby byla předložena tato zpráva a je potřeba tedy se na toto zaměřit, když budeme uvažovat o dalších aktivitách tohoto typu. A musíme se tedy zeptat komise, Eh, kdy bych chtěla předložit eh, analýzu těchto aktivit a jedná se také o to, aby tam byla zahrnuta Indie a rok 2013. Eh, to je to, na co bych se chtěl soustředit a chtěl bych si vyslechnout od kolegů, jaké mají názory. Potom by se to 22. a 21. ledna by se to mělo, by se o tom mělo hlasovat ve výboru. Děkuji vám. Já ze strany eh, frakcí jsem nedostal žádné sdělení eh, stínových zpravodajů, takže eh, hlásí se někdo z SND? Jestli ne, ECR, Evropská lidová strana, vidím, že ne, ALDE, vidím, že se také nikdo nehlásí, GUE, Helmute, děkuji Bernde. my, my tedy se eh, připojíme tedy k našemu stínovému zpravodaji a zelení, hlásíte se? Ne? Ne, nikdo se nehlásí? EFTD, také se nikdo nehlásí. Takže na příští schůzi se budeme zabývat eh, tím, co nám řekne zástupce účetního dvoru a musíme se zaměřit na určité body podrobně, protože tady to se jedná o jádro té naší práce, jakým způsobem budeme posuzovat ty obchodní preference. Nyní bych dal slovo eh, komisi, mistr Van Kirke. Um, thank you much, eh, Chairman, and thank you. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji panu zpravodaji za jeho příspěvek. Pokud jde o tu zvláštní zprávu, tak pokud je mi známo, diskuse bude probíhat na počátku listopadu a nebo, omlouvám se, říká řečník, na počátku prosince a my se do ní velice rádi zapojíme. Nicméně zpravodaj tu zmínil dva body. Jde, to tedy, jde tady o provádění posouzení dopadu a e, vyhodnocování a o to, že je tu prostor pro zlepšení. My v podstatě souhlasíme s účetním dvorem, také se domníváme, že tu je prostor ke zlepšení a e, jsme odhodláni dále zlepšovat naše postupy v souladu s doporučeními, které jsou obsaženy ve zprávě dvora. Pokud jde o e, profily rizika, tak pokud je mi známo, e, proběhlo e, určité ohodnocení, které mělo zanalizovat, jaká je rizikové, jaký rizikový profil má být nastaven kde a první sada těchto rizikových profilů už byla implementována. Pokud jde o obchodní centra, Nejprve, my vítáme tu dobrou spolupráci na pracovní úrovni mezi eh, Evropským parlamentem a různými službami komise, eh, které detailně zkoumají eh, možnosti, které v této oblasti existují. A pokud te, konkrétně o ta tři obchodní centra v Číně, Indii a Tajsku, tak je podle mě důležité zdůraznit, že se odehrál určitý posun tedy od založení podpůrných struktur EU směrem k podpoře už existujících, e, ideálně celoevropských struktur. Byla provedena hodnocení a podle mých informací e, e, byly jejich výsledky zpřístupněny parlamentu, při nejmenším službám parlamentu a my samozřejmě budeme dále je zpřístupňovat i v budoucnosti. Děkuji. Pane Belge, chcete na to ještě reagovat? Ne. V tom případě časový harmonogram eh, vypadá takto. O návrhu zprávy pana Bergeho budeme hovořit na schůzi 3. 4. prosince, eh, poté eh, bude lhůta 11. prosince a hlasovat se bude 11, 21. a 22. ledna, jak už jsme tu jednou řekli. Děkuji vám a tímto se dostáváme k bodu 6. Tady jde o autonomní obchodní preference pro Moldavskou republiku. Toto už jsme projednávali v kontextu e, ostatních diskuzí. Spravodajem e, e, je pan Mojsa, který je stálým spravodajem pro Moldavsko a proto mu nyní dávám slovo. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za ochotu a já si dovolím stručně syntetizovat, eh, o co nám jde a diskutujeme o návrhu komise eh, upravit režim autonomních obchodních preferencí, které již platí od roku 2005 s Moldaví. A je to drobná úprava, která se týká tří tarifních liní. Ty však mohou být pro moldavskou ekonomiku poměrně důležité. Jak víte, tak jde především o zemi zaměřenou na zemědělství. Kontext všichni známe. Jde o ruské embargo na Eh, moldavské zemědělské produkty od 31.7. Toto embargo je uplatňováno. My sami trpíme takovým embargem na zemědělské produkty. Eh, tři tarifní linie eh, se týkají TRQ 4. Týká se to švestek, jablek a hroznů a to mm, ostatní jsou třeba drobné pro eh, jablka je terkve 0,4 celé produkce, eh, u hroznů je to 0,6% a u švestek 0,7%. Pro nás jde o symbolické objemy ale pro eh, vinařství a zemědělství v Moldavsku je to hodně, protože moldavské vinařství eh, zaměstnává obrovskou část 250 tisíc lidí. Je to pro ně tedy velký zásah eh, a normálním vinařství přináší poměrně velké příjmy k tomu, aby mohli relativně dobře přežít. Pokud se týká rizik pro evropský trh, trh EU, ty jsou eh, minimální eh, a to z mnoha důvodů ať už z hlediska kultury a blízkosti je pravděpodobné, že většiny z těchto eh, produktů se spíše dostane na rumunský trh. Pokud je tady určitá eh, citlivost, tak by se to týkalo jedině jablek, protože ty, ty jsou citlivá, avšak z hlediska kvalit a eh, složitosti balení a podobně, hm, z hlediska metod prodeje a podobně je výrazně nepravděpodobné, že některá z těchto moldavských jablek, která budou spíše označena za jablka pro průmyslové užití, nikoli pro přímou spotřebu, takže těžko mohou tato jablka konkurovat italským, francouzským nebo belgickým jablkům, proto se opět dostanou moldavská jablka na rumunský trh eh, a eh, je zajímavé, že v kontextu letosního roku právě Rumunsko to může absorbovat velmi snadno letos vzhledem ehm, ke statistikám Světové asociace jablek a eh, hrušek dojde ke snížení o 22%, zatímco zde hovoříme pouze o, os, o absorpci zhruba na výši 8%, čili stále bude rumunský trh moci zakupovat eh, polská jablka například, protože ta moldavská jablka jim to nedoplní. Výnos pro EU je nula, protože nemáme žádné druhy ovoce ani zeleniny, které by vstupovaly na náš trh. A to znamená, že je to 0,1 celého našeho vstupu pro zeleninu a ovoce, eh, tedy nemůžeme ani předpokládat žádnou ztrátu výnosu. A Obecně tedy platí, že já velice rád zodpovím vaše dotazy, protože máme ještě technické aspekty. Vím, že někteří kolegové budou ochotni toto eh, odpovědět. Pak máme ještě nařízení, které můžeme snadno přijmout a zcela jistě to výrazně pomůže moldavské ekonomice. Proto bych rád eh, připomněl, kolegům, aby přijali tento návrh komise bez změn. A tento návrh také bych rád zmínil jednu věc v této souvislosti. Je tam několik technických úprav eh, kódům eh, na základě změn celního sazebníku v Evropské unie z loňského roku. Žádný problém tam není, protože já jsem si to všechno dvojnásobně ověřil. Jde pouze o drobnou technickou úpravu. Děkuji. Herr Winkler. Děkuji, pan Winkler. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, děkuji panu zpravodaji za tuto prezentaci, která byla velmi vyčerpávající. Není k tomu příliš co dodat. Jako stínový zpravodaj za EPP vítám návrh komise, tedy na udělení obchodních preferencí Moldavsku Republika Moldavsko je poměrně čas, se poměrně často objevuje na pořadu jednání našeho výboru, ale domnívám se, že když se podíváme trochu, za, troch, trochu dále, tak ve skutečnosti se bavíme o Rusku a nikoli o Moldavsku. Bavíme se o ruském embargu a o reakci, kterou musí Evropská unie podniknout. Já jsem velmi hrdý na to, že výbor pro mezinárodní obchod je velice aktivní při těchto jednáních a že obchod je skutečně nástrojem praktické pomoci v, pro naše partnery v politice sousedství. K tomu návrhu samotnému. Já se domnívám, že prezentace pana zpravodaje byla velmi úplná Tyto preference se mají aplikovat retroaktivně od 1. srpna letošního roku a samozřejmě vyprší na konci roku 2015, kdy vyprší celý režim autonomních obchodních preferencí s Republikou Moldavsko. Podle mého názoru jde o eh, urgentní téma, eh, dáváme tady pozitivní politický signál a v případě, kdy schválíme eh, urychlené postupy při těchto tématech, které mají vysoce politicky nabitý obsah, tak plně souhlasím s návrhem zpravodaje, že Evropský parlament by měl schválit návrh komise bez pozměňovacích návrhů. Děkuji vám. Děkuji. Další kolegové tu nejsou, takže na řadu přichází Helmut Scholz. Děkuji vám, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za tuto stručnou a výstižnou prezentaci této zprávy a e, také se domnívám, že bychom bez e, pozměnění e, měli hlasovat pro tuto zprávu. Jenom malou poznámku bych měl. Pan Winkler řekl, že tady ve skutečnosti hovoříme také o vztazích vůči Ruské federaci a také o vztazích mezi Ruskou federací a Moldavskou republikou. Ano, samozřejmě musíme vnímat celý komplex obchodních vztahů a já bych si přál, aby e, až dojde na opravdovou implementaci e, obchodní dohody, e, tak aby, chom, aby šlo ne pouze o suroviny, ale i o zpracované produkty, jako je moldavské víno a další, aby také se objevilo v supermarketech v evropských státech, aby nešlo pouze o stolní hrozny, a další suroviny, ale tedy i o zpracované produkty. Měli bychom se na to přesněji zaměřit, eh, na to, aby tedy tyto produkty se také dostaly na evropský vnitřní trh. Ano, samozřejmě eh, otázku eh, dodavatelského řetězce musíme ještě proskoumat. Janik Žado tu také není, takže nyní je na řadě paní Le Pen. Asociační dohoda s Moldavskem zajišťuje volnou obchodní výměnu s výjimkou um, zemědělských produktů a Moldavsko zahájil ambiciozní program e- ekonomické integrace a vím, že za několik let se bude moci stát členem Evropské unie. Dovedu si představit a přesto, že je tedy na takovém seznamu velkých zájemců. Rusové zavedli sankce na e, produkty zemědělské z Evropské unie, ale také e, moldavské. Samozřejmě problém pro tuto zemi to je proto, protože o zemi eh, zemědělskou. Musíme si uvědomit, že je tam 60 eh, tisíc tun, jsou to švestky, jsou to hrušky eh, a vináreva, ale samozřejmě uvědomme si, že my nemůžeme vydávat naše produkty na moldavský trh. Obráceně to však jde. A musím říci, že v některých zemích v důsledku ruského embarga zemědělské, zemědělci jsou ve velmi složité situaci situaci. Máme tady samozřejmě normálně eh, dohodu o volném mm, obchodu, ale představme si, eh, že, eh, tato, že vy vůbec nezmiňujete obtíže evropských zemědělců. Vím, že dokonce každý druhý den se nějaký zemědělec v zem, ve Francii spáchá sebevraždu, protože nemůže přežít a s novým projektem s Moldavskem ještě tuto situaci, která je již zoufalá, více komplikujete. Dnes probíhá eh, po celé Francii stávka zemědělců, protože došlo k v důsledku ruského embarga k výraznému poklesu cen zemědělských eh, výrobků a zemědělci velmi bojují o přežití teoreticky milujete všechny občany eh, světa, abych použila vaši terminologii, ale vůbec eh, nemáte rádi vlastní lidi. Představme si, že v důsledku volné výměny eh, a v důsledku ruského embarga trpí francouzští farmáři, ale vy nad tím nepřemýšlíte a, poku- a snažíte se pomáhat ostatním za každou cenu, ale to není v našem zájmu, ale není to nakonec v zájmu ani e, těch Moldávců samotných, to je jenom vaše ideologie, já jsem proti ní. Dobře, nyní dávám slovo komisi, pan, komisi pan Luc de Vigne. Děkuji mnohokrát, dobrý den, vážení poslanci. Já si dovolím dvě e, záležitosti, jednu záležitost kontextu a poté myslím si, že zpravodaj řekl všechno důležité a na obsah našeho návrhu. Za prvé z hlediska kontextu bych rád podotkl toto ehm, my jsme zaznamenali, že samozřejmě Rusko na Moldavskou valilo řadu embark, ale eh, oproti tomu, co říká paní Le Pen, eh, to není konsekutivní, nenásleduje to na embargu EU. Ruské embargo bylo uvaleno dříve na Moldavsko. První embargo, eh, které Rusové uvalili, bylo již v září 2013 ze strany Ruska. To bylo jenom pár týdnů poté, co se finalizovala dohoda volném obchodu DCFTA a pak 5.7. bylo uvaleno embargo na zpracované masné výrobky 21.7.2014. To bylo na některé druhy ovoce, speckové ovoce a e, pak eh, v roce 2013 eh, v srpnu eh, ruská vyhláška odstranila preferenční režim, který byl pro státy bývaného Sovětského svazu a který se týkal 60 moldavského vývozu do Ruska. Celkově tedy odhadujeme, že ztráty pro Moldavsko v důsledku několika těch embark představuje zhruba 130 milionů eur. A Rusko se zaměřilo zvláště na produkty, které byly výrazně exportovány do Ruska a samozřejmě není potřeba skrývat politické konsekvence, jaké to má třeba pro nadcházející volby v Moldavsku. Právě proto premiér požádal předsedu komise eh, Baroza, aby výrazně liberalizoval obchodní výměnu s Evropskou unii a já bych rád ještě doplnil k tomu, co řekl pan zpravodaj ve schrnutí. Týká se to tedy tří eh, produktů, jablek, švestek a hroznů a bezcelní kvota pro ty tyto produkty, která bude nabízena, umožní eh, vstup těmto produktům eh, na evropský trh eh, bez minimální vstupní ceny. A je tam ještě důležitý prvek, jde o to, že toto opatření je dočasné. Ono vyprší, jakmile vyprší systém autonomních obchodních preferencí a to má nastat na konci roku 2015. Chci doplnit, že produkty a jejich objemy pro něž se navrhují tato opatření, eh, jsou velmi malé eh, ve vztahu k produkci EU. Hovoříme o 0,8 eh, moldavské produkci oproti třeba produkci 1,4 pro švestky a 1,1 pro hrozny, což tedy nemůže mít žádný reálný dopad na trh EU, ale výrazný dopad to bude mít na trh moldavský. Eh, děkuji a nyní dávám slovo eh, zpravodaji. Já bych rád ve francouzštině reagoval na některé argumenty, které tady zazněly, abych vysvětlil eh, paní Lepenové, jak se věci mají pokud někdo profituje ze smutku francouzských zemědělců, tak to zcela jistě nejsou chudí moldavané kteří eh, by eh, mohli získat alespoň něco málo z eh, těchto tarifních výhod, které jsme schválili před několika týdny. Já jsem již vysvětlil, že rumunská produkce letos klesla o 22%. A to, co navrhujeme, je 8% rumunské produkce. A je tady minimální rozdíl ve statistikách, jak nám řekla komise, je to 40 tisíc tun, eh, tedy eh, to je zhruba 0,4 eh, na základě dohody o volném obchodu, kdy celková výměna je 0,4 jak jsme řekli, ale teď hovoříme o 40 tisících tunách autonomních opatření. A Eh, z hlediska kvality, to bych rád řekl, je zřejmé, že tyto produkty budou vnímány jako produkty pro průmyslové zpracování, nikoli pro přímou spotřebu v takové Francii nebo Itálii, takže nebudou nikdy konkurovat eh, francouzským nebo italským produktům a e, když zvažujeme e, problémy, s nimiž se potýkají e, francouzští zemědělci, tak jenom malá část produkce, která se objeví, ale přitom to absorbuje v rumunský trh, tak je skutečně směšné spekulovat o tom, že by to nějak mohlo zvýšit smutek a depresi francouzských zemědělců. To by bylo naprosto nečestné si něco takového myslet. Děkuji. Dan, eh... Dobře, já bych tedy uzavřel tímto tuto diskuzi. Lhůta je 11. Eh, listopadu 18 hodin pro eh, předložení pozměňovacích návrhů. 3. prosince budeme znovu hovořit o pozměňovacích návrzích a potom 4. prosince budeme hlasovat na plénu. A možná to bude až v prosinci nebo až v lednu 2015. Eh, Takže já vám děkuji. A nyní přistupme k bodu 7. E, nyní jde o opatření programu Evropské unie pro stabilizace a o přidružení. A zde se jedná o Bosnu a Hercegovinu. Zde máme několik problémů a měli bychom využít eh, příležitosti, abychom hovořili o otázkách eh, procesu na západním Balkáně a trochu se nad tím zamyslet, co se týče také obchodu EU a státy západního Balkánu. A nyní bych dal slovo eh, panu Spravodajovi, pane Bettini. Cari colleghi. Eh, drazí kolegové, zástupci komise, velvyslanci pane velvyslanče Bosny a Hercegoviny. Nyní se začínáme ubírat na cestě eh, tématu, kterého jsem zpravodajem. Jedná se o preferenční eh, vztah pro Bosnu a Hercegovinu pro obchodní výměnu. Já bych si chtěl velmi pozorně vyslechnout eh, názor všech členů tohoto výboru pro mezinárodní obchod a chtěl bych si vyslechnout analýzu, která zakládá tuto, toto téma. My bychom měli využít veškeré administrativní kompetence, které máme a vyslechnout si všechny argumenty bosenských zástupců eh, ústy, ústy bosenského veveslance při EU. Já bych navrhl harmonogram, který bych chtěl předložit ke diskuzi. Dnes eh, dojde k první výměně a 20. 21. ledna bychom se mohli sejít v rámci výboru INTA, co se týče balíčku. 28. by mohla být lhůta pro předložení návrhů. V únoru bychom mohli hovořit o předložených návrzích a potom eh, také v únoru bychom mohli hlasovat ve výboru INTA o tom definitivním nařízení a potom ve Štrasburku by se o tom hlasovalo na plenárním zasedání. Dnes bych chtěl vznést několik takových předběžných eh, připomínek ohledně nedořešených otázek a chtěl bych položit eh, několik takových obezřetných otázek. To téma je velmi citlivé, jedná se o zemi, která je ve strategické oblasti, která po tragické historii se chce integrovat a chce nalézt místo na světě a chce se více zaintegrovat eh, a připojit k Evropské unii. V těchto eh, zemích západního Balkánu je Bosna trošku pozadu, mají problémy s administrativními reformami státní zprávy, demokratickými reformami a tak dále. A také, co se týče zprávy země, tak eh, tam existuje určitá eh, nejistota. Eh, také tam jsou určité problémy s mezinárodními institucemi. Komisař pro rozšíření, pan Hán už o tom hovořil. My bychom chtěli podpořit Bosnu na cestě do Evropy. My podporujeme Bosnu pomocí přímých podpor, protože tam také došlo k záplavám, které byly strašné, bylo to v tomto roce. My jsme se eh, samostatně a jednostranně rozhodli, že jsme eh, udělali asymetrický, udělili asymetrický obchodní eh, režim, stejně tak jako s ostatními balkánskými zeměmi. 85 obyvatelstva Bosny prohlásilo, že se chce přidružit k Evropské unii. Ale přesto existuje spor mezi Evropskou unii a Bosnou, který nebyl bohužel vyřešen. Eh, došlo tam ke třem eh, jednáním. Tento spor je komplikovaný. Bosna nechce souhlasit s tím, že potom, co Chorvatsko vstoupilo do EU, takže bude, budou se eh, muset upravit výměny na základě eh, kalkulací Evropské unie a je to zásada eh, západního Balkánu, která byla, která, zásada, která byla akceptována i jinými zeměmi západního Balkánu. A na základě tohoto rozhodnutí do té doby, než se dospěje k dohodě, eh, tak se rozhodlo, že v roce 2016 bude přerušen preferenční režim, který by se měl v případě ostatních balkánských států prodloužit do roku 2020. Na základě názoru komise v případě přerušení těchto autonomních opatření tak Bosna by tím byla postižena a jedná se o 2 miliony 400 tisíc eur a to je e, sankce. To jsou sankce, které jsou opravdu velmi značné vůči zemi, kterou ta samotná Evropská unie chce podpořit v jejich úsilí o to, aby měla eh, stejné parametry jako EU. Měli bychom poskytnout informace parlamentu, eh, měli bychom poskytnout parlamentu veškeré informace, aby si mohl udělat obrázek. Například poskytnout realistický obrázek o tom, jaké škody eh, to by činilo pro Bosnu. Jedná se také o vztah s Chorvatskem, jaké prostě škody by to byly. Jedná se o 30 tisíc zaměstnanců, kteří by přišli o práci. Já bych tedy chtěl vyzvat všechny, aby eh, pracovali eh, seriózně na této práci, uvědomit si, že máme velkou odpovědnost. Děkuji eh, vám a nyní dám slovo komisi. Lik de Vigne, prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já si myslím, že mohu být velice stručný, protože pan zpravodaj už dostatečně detailně nastínil návrh. Eh, je to tak, eh, je to návrh, který rozšiřuje autonomní preference, prodlužuje je do konce roku 2020 Dalším důležitým bodem, který je potřeba mít na paměti, je to, že na rozdíl od nařízení o autonomních obchodních preferencích pro Ukrajinu, které bylo rychle schváleno Evropským parlamentem 1. listopadu, tak toto nařízení tedy ne pamatuje na možnost, o, možnost pozastavení výhod v případě porušování lidských práv a právního státu. Takže my jsme do toho nařízení 12, 15, 2001 včlenili lidskoprávní eh, doložku, eh, tedy že může dojít k pozastavení v případě systematického a závažného porušování principu demokracie, lidských práv a právního státu. Eh, jak zmínil pan zpravodaj, Bosna a Hercegovina bohužel nepřijala eh, stávající předběžnou eh, dohodu eh, o, oh, ohledně preferenčního tradičního obchodu s Chorvatskem a také s, se Združením CEFTA, Středoevropskou obchodu, tedy od roku 2013, kdy vstoupilo Chorvatsko. My tedy proto navrhujeme, že pokud Bosna a Hercegovina a Evropská unie se nedohodnou na obchodních úlevách a preferencích, tak budou tyto preference pozastaveny počínaje rokem 2016.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 Eh, k respektování základních hodnot Evropské unie. Ty preference, které my jednostranně dáváme třetím zemím, jim neumožňují vybírat si, eh, se kterými členskými státy Evropské unie chtějí mít eh, privilegované vztahy. Takže proto doufáme, že Bosna a Hercegovina zahájí konstruktivní vyjednávání s komisí o přijetí předběžné dohody a doufáme, že nedojde k žádné případnému přerušení těch eh, platných preferencí. Eh, pane Diviň, můžete nám prosím něco ještě říci k, k té celkové situaci, jak to vypadá s obchodem mezi EU a jinými eh, zeměmi na Balkáně? You, are you talking about, uh... Máte na mysli čísla? Nebo máte na mysli preference? Já mám na mysli ten obecný rámec, tedy co funguje dobře, co funguje špatně. Tedy když hodnotíme Bosnu a Hercegovinu, tak se podívejme i na ostatní sousední země. Um, eh, my máme určité eh, spory tedy s ostatními zeměmi také, není to ale nic, co by eh, vytvářelo abych tak řekl, nebo co by bylo důvodem k odložení nebo pozastavení obchodních preferencí, ale samozřejmě obchod s těmito zeměmi e, je poměrně malý z pohledu Evropské unie. E, tvoří to možná 1% nebo 2% našeho e, vnějšího obchodu, takže já v tuto chvíli nemám příliš co říci, ale pokud byste stáli o eh, hloubkovou diskuzi o jednotlivých zemích, o jedné po druhé, tak my jsme ochotní poskytnout fakta eh, týkající se konkrétních problémů, ale eh, nemáme obecně vzato příliš mnoho problémů s těmito zeměmi. Dobře, v tom případě bych vám poradil, abyste si něco připravil na naši příští debatu, která proběhne 21. 22. ledna, abychom si utvořili přehled o obchodních vztazích také s ostatními zeměmi. Děkuji vám a nyní přecházím ke stínovým zpravodajům. Pan Štýr za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také panu zpravodaji za jeho úvodní poznámky Eh, já bych eh, se také pustil tím směrem, jaký jste navrhl, pane předsedo, tedy abychom si utvořili širší přehled a potom se soustředili na konkrétní situaci eh, Bosny a Hercegoviny. Podle mého názoru komise správně poukazuje na to, že východiskem této debaty by mělo být to, že e, návrh, e, ten, ten návrh nařízení, který projednáváme, je prodloužení e, preferencí pro země západního Balkánu. To si myslím, že je jaksi východisko a základ naší filozofie. Tedy, že bychom chtěli těmito obchodními preferencemi ještě více přiblížit tyto země Evropské unii. Samozřejmě po vstupu Chorvatska do Evropské unie eh, některé země, eh, které eh, se účastní stabilizačního a asociačního procesu, museli přizpůsobit své SAA, což je samozřejmě vždycky těžké rozhodnutí. Je snadné podlehnout pokušení vybírat si mezi jednotlivými zeměmi, to k tomu už došlo dříve, například v v předchozím kole rozšíření eh, Chorvatsko podléhalo tomu pokušení si vybírat, zda bude obchodovat se Slovinskem nebo s Maďarskem a tak dále, ale nakonec eh, samozřejmě Chorvatsko muselo schválit eh, SAA, jakmile Slovinsko a Maďarsko vstoupilo do Evropské unie. A nyní je to totéž. Chorvatsko se stalo členem Evropské unie a ostatní země, které jsou v procesu SAA, musí udělat totéž. Ale jak jsem říkal, může to být citlivý citlivá otázka, nicméně Srbsko, které má také určité problémy, také souhlasilo, všechny ostatní země také a jediná země, která stále zbývá, je Bosna a Hercegovina. Eh, takový je tedy ten obecný kontext. A eh, jak už jsem jednou říkal, myslím si, že je správné brát to jako pobídku do vyjednávání. Eh, dává jim to dostatek času, jeden rok, na to, aby eh, tamní úřady mohly začít jednat. Jak víte, v říjnu budou volby v Bosně a Hercegovině, eh, takže nové úřady budou mít eh, možnost jak si začít začít znovu vyjednávání s Evropskou unii a vzít ohled na princip tradičního obchodu s Chorvatskem a patřičně přizpůsobit průběžnou dohodu SAA. A ještě poslední bod. Evropský parlament už vyjádřil, tedy ne prostřednictvím nařízení, ale prostřednictvím usnesení o pokroku v Bosně a Hercegovině eh, v minulém volebním období v letošním roce, eh, tak díky eh, pozměňovacímu návrhu kolegy Piculi z bodu AFET se vyjádřil přesně k tomuto bodu. Takže toto nařízení je svým způsobem zcela v souladu s pozicí, kterou už Evropský parlament zaujal eh, na počátku roku 2014 v usnesení o pokroku Bosny a Hercegoviny směrem k Evropské unii. Eh, podle mého názoru tímto způsobem bychom měli chápat tato opatření. Ale samozřejmě podporuji eh, ten podnět na hloubkovější debatu a výměnu názorů, tak jak to navrhoval zpravodaj. Děkuji. Děkuji. ECR e zatím ne- nejmenovala stínového zpravodaje. Takže Alde, tady je zpravodajem Oliren, ale slovo má Marike. Děkuji mnohokrát za zprávu pana zpravodaj, za jeho práci, za příspěvky kolegů. Já se domnívám, že je důležité, abychom podpořili návrh komise Ehm, bylo by to dobré, protože považujeme za důležité, že vyjednávání pokračují a že máme dostatek času na jejich vedení, ale důležité je také to, aby Bosna a Hercegovina si uvědomila, že jsme tyto změny technických dob považovali za změny technické povahy a Bosna by neměla odmítat tento názor. Další země totiž také eh, převzali tento technický přístup, měli by tedy pokračovat dialog, ten je důležitý totiž nejenom o obchodních otázkách, nýbrž také o jiných záležitostech. Jsme si vědomi toho, že se setkáváme v Bosně se řadou dalších problémů, problematických oblastí, které by se měly posunout směrem k EU. A chci jenom tedy e, jasně sdělit, že je zřejmé, že Bosna a Hercegovina zavedla e, cla na zboží z Chorvatska, to není v souladu s duchem volného obchodu a samozřejmě to ohrožuje celou dohodu o společné zóně volného obchodu a znamená to také nakonec v důsledku toho, že spotřebitelé na chorvatské, za chorvatské zboží pak platí vyšší ceny. Podporuji tedy, podporuji apely těch, kteří vyjádřili naději, že bude možné nalézt řešení v dohledné době. To je velmi důležité a důležité je také zapojit ustanovení eh, o dodržování lidských práv a právního státu, tak jak navrhuje Evropská komise. Nesmíme totiž zapomínat, když hovoříme o obchodních otázkách, že celkovým cílem EU je zajistit, aby všechny země eh, eh, Balkánu splňovaly podmínky EU, aby se výhledově mohly stát členy. A já eh, v této souvislosti chci zdůraznit, že by měli spolupracovat na společné evropské budoucnosti a neměli by zůstat eh, ve své traumatické minulosti. Eh, myslím si, že nesmíme na tento širší pohled zapomínat a jsem přesvědčena, že eh, vláda Bosně a Hercegoviny si vezme naše rady k srdci, bude postupovat konstruktivně a bude ochotná spolupracovat. Děkuji. GUE také nejmenoval žádného stínového zpravodaje, takže nyní zelení. Tam je pan Buchner. Yeah. Thank you, Mr. Chairman. And thanks also to the Děkuji vám a děkuji také zpravodaji za jeho zprávu. Kromě toho, co již zaznělo, podporujeme váš přístup, že bychom měli uplatnit holistický přístup k celé problematice a nezapomínat na Eh, obecnější aspekty situace v západním Balkánu. Jak jistě víte, k hlavním prvkům naší politiky patří respektování lidských práv, ať už práv politických nebo sociálních. Chci tedy zdůraznit, že eh, ustanovení o lidských právech jsou nezbytná a také musíme brát v úvahu současnou situaci na západním Balkánu, Ehm, důležité je, důležité je respektování lidských práv a e, uplatňování těchto práv na různých úrovních e, společnosti. Také jsme e, vyjádřili svou podporu. Chci se zeptat zpravodaje, zda právě z hlediska lidských práv jsou nějaká rizika, zda o tom má podrobnější informace. Děkujeme předem. Děkuji. Já bych eh, chtěl vás požádat eh, v případě, že je stínový zpravodaj, tak aby se tento stínový zpravodaj přihlásil, abychom věděli, kdo mluví za eh, skupinu, tak aby to bylo jasnější. Za zelení stínový zpravodaj Buchner. Děkuji, já budu stručný ty nejdůležitější eh, řekl EPR. My se připojujeme tedy k této zprávě a my si myslíme, že je to dobré a děkujeme za tuto zprávu. Eh, děkuji vám. A EFDD také nemá žádného stínového zpravodaje, takže pokud se nikdo jiný o slovo nehlásí, tak bych řekl následující. My jsme samozřejmě pozvali velvyslance Bonhersk-Hercegoviny Igor Davidovič, tak aby se k tomu mohlo velvyslanství vyjádřit a tak, jak řekla Marike, aby eh, velvyslanství přišlo s možnými řešeními, ale bohužel pan velvyslanec se nedostavil, takže proto si od něj nemůžeme nic vyslechnout. Ne, není tady. Eh, okay, also er ist nicht takže eh, pan velvyslanec eh, nemohl bohužel dnes přijít, ale možná během eh, příští rozpravy tady bude. Takže co se týče stín 20. 21. ledna budeme hovořit o stanovisku a pozměňovací návrh lhuta je 21. ledna a potom v únoru 2015 se bude o tom hlasovat a půjde to do pléna. Pane zpravodaji, pane Betýny, eh, chcete tomu něco doplnit? Ne. Já si myslím, že ty, ta různá politická stanoviska zde byla eh, jasně řečena, ale to neznamená, že bychom neměli dále pokračovat, že bychom o tom neměli dále diskutovat. Někteří předřečníci eh, se vyjádřili v tom smyslu, že podporují moji zprávu a za to jim děkuji. Eh, pokud jde o ten eh, dotaz, který se týkal lidských práv, to je ten jediný dotaz, který jsem dostal, tak bych tomu chtěla říct následující. Já si nejsem vědom toho, že by se porušovala lidská práva obecně ta otázka je velmi citlivá, protože se to týká nemožnosti jednoho z kandidátů na prezidenta Švenčiča, který nemohl přijít se svojí kandidaturou, nemohl se ucházet o tento úřad kvůli eh, ústavní otázce, která umožňuje, že pouze se můžou ucházet ti první tři, kteří e, jsou ve vládě, tak aby přišli se svojí kandidaturou. Pro něj to je velmi důležité právo a to, takovéto právo by mělo být samozřejmě v jakékoliv demokracii. Ale co se týče lidského, lidských práv, tak e, Bosna, tak se to týká tohoto případu a to je spíše otázka ústavy bosenské. Eh, nesouvisí to toliko s eh, porušováním lidských práv. To si myslím, že k tomuto porušování tam nedochází. Děkuji. Eh, takže co se týče harmonogramu, já bych chtěl požádat komisi, aby při příští rozpravě se mohla lépe připravit na otázku obchodu se západním Balkánem a znovu tedy a mm, předložit pozvánku panu velvyslanci, protože je pro nás důležitý ten dialog. A e, nyní tím tedy tím končíme bod 7 a nyní bude bod 8. E, to je pro nás oblíbené téma, to jsou kontroly vývozu e, zboží dvojího užití. Během minulé legislatury tam prošlo k revizi stávající legislativy, přišli jsme s tím a došli jsme k velmi dobrým, zajímavým výsledkům, protože tady se nejedná pouze o, o technické přizpůsobení legislativy, ale jedná se také o, o politickou otázku toho, že je potřeba se zaměřit právě na toto zboží, protože arabské jaro nám jasně ukázalo, že zboží dvojího užití se eh, dostalo do těchto arabských zemí a to se nesmí v budoucnosti nikdy stát, abychom měli export, kde umožníme, že zboží eh, dvojího užití se potom použije v jiných státech. Proto potřebujeme novou legislativu a stará eh, komise dlouho slibovala, že předloží novou legislativu, ale zatím nic na stůl nepředložila. A proto politické skupiny žádali usnesení a tlačili na komisi, abychom měli takovouto novou legislativu. Právě když vidíme, že se zvyšuje vliv eh, digitálních systémů a je to tím potřebnější, abychom měli jasná pravidla. Politické skupiny došly k dohodě, co se týče takovéhoto eh, usnesení. A já bych eh, jednotlivým frakcím chtěl dát nyní slova, co se týče EPP tak eh, pane Vintle, jste tady, ano? Uh, uh, Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, já bych rád zdůraznil, že jenom čtu poznámky kolegy Kristofra Ehm, nicméně toto je pozice Evropské strany lidové eh, k tématu. Já tedy ehm, přednesu poznámky Kristofa Flejelnera. Na konci toho eh, minulého roku jsme zjistili, že eh, delegace pravomocí z hlediska zboží dvojího užití bylo usnadněno dohodou Omnibus. Ehm, mluváme se, je to čteno velmi rychle. A toto bylo ještě aktualizováno, ale je potřeba aktualizovat dále. Ehm, na základě toho vznikla dvě prohlášení komise, která také zmínila obavy z hlediska především dozorových eh, pozorovacích technologií. Potřebujeme výraznější konvergenci e- exportních kontrol a zlepšit dalších mechanismy, včetně eh, zlepšení eh, systému zboží dvojího užití. Ehm, čekáme na návrh komise na modernizaci systému systému kontrol pro zboží dvojího užití. To dá komisi příležitost informovat se o tom, co nastane. Děkuji. Us. Děkuji, vy jste pan dvojí užití. Je dobré tady mít přátelé. Vielen Dank, Herr Präsident. Ja, du Děkuji, pane předsedo. Ano, eh, dvojí užití to není pro mě žádné malé hobby. Já si myslím, že ten problém je opravdu velmi závažný. Ta samotná eh, definice, eh, co je zboží dvojího užití, tak to je komplikované, protože během posledního období jsme přišli na to, že se nejedná pouze o zboží fyzické, ale třeba software, ehm, monitorovací software a eh, vy jste se už o tom zmínil, že to bylo eh, použito během arabského eh, jara, že se to použilo na špehování a jsou to, je to zboží, které se může použít pro vojenské účely a má to vliv na lidská práva. To jsou e, všechno věci, které to celé komplikují a vede to k tomu, že existují e, různé situaci v rámci členských států a proto není, mm, je, dochází k hospodářské nerovnosti a proto my jsme se chtěli znovu obrátit na komisi s tím, aby něco udělala. Já jsem velmi nespokojen, protože to velmi dlouho trvá, protože se pořád stále něco exportuje, co by se exportovat nemělo. Eh, takže se vyvážejí věci, které potom jsou velmi rizikové a dají se také zneužít. A co my pořád od komise slyšíme, je nic. Já si myslím, že je na čase, abychom reagovali a potom proto máme tři otázky, které chceme položit. Jsou to tři dobré otázky. Já bych chtěl, aby komise na tyto otázky odpověděla. Já bych chtěl vědět, kdy tedy konečně dostaneme návrh od komise, pokud jde o tuto legislativu v této oblasti. Myslím, že už je na čase. Eh, děkuji vám. Dobrý den. Z EKR my jsme měli určité obavy eh, ve vztahu k původnímu textu, nicméně naše obavy byly rozptýleny ke zboží dvojího užití tím novým textem. Uvědomujeme si, že technologie, které máme k dispozici v současné době, nám nabízí obrovské příležitosti a výhody, ale samozřejmě přinášejí také svá obrovská rizika. A na to nesmíme zapomínat, záleží na způsobu užití a právě proto tato nová dohoda je pro nás velice důležitá ehm, a je to důležité pro pro většinu eh, vyvážejících zemí. Dohoda Vasenár tedy má zásadní význam eh, a eh, pomohla by nám překonat potenciální problémy v souvislosti s touto technologií, ale potřebujeme rovné podmínky pro export těchto technologií. To je nezbytné. Většina Eh, těch užití jsou užití legitimní. Musíme tedy mít zajištěny rovné podmínky pro vývozce z EU ve vztahu k mezinárodním partnerům. A také nesmíme zapomínat na to, že členské státy ehm, si musí chránit vlastní bezpečnost. Na to mají právo, to je velmi důležité také, ale skutečnost, že všichni zainteresovaní se budou účastnit konzultací během přípravy hodnocení dopadů, to je něco, co v takto odborné oblasti zboží dvojího užití opravdu vítáme. Důležité jsou konzultace s odborníky eh, v tomto směru a důležité je zajištění, aby bylo vše cílené, včetně těch kontrol. Děkuji.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 a chci poděkovat také členům za další eh, politické skupiny za spolupráci na textu, který máme před sebou eh, na základě požadované otázky k ústnímu zodpovězení. My jsme se na toto téma výrazně zaměřovali a mělo by to trvat i nadále, protože technologie se vyvíjí mílovými kroky a má samozřejmě možné negativní dopady. Na jednu stranu eh, některé druhy zboží dvojího užití mají dopady na lidská práva v, zemích tře- v třetích zemích. Ale nesmíme však zapomínat také na další aspekt, zvláště v současné době aktuální, eh, že některé z těchto technologií se nám mohou vrátit jako bumeranka a mohou být používány proti našim kritickým infrastrukturám, proti strategickým zájmům našich zemí. Eh, položky, které se dají využít eh, třeba na odposlechy pro orgány činné v trestním řízení, vymáhání právního státu, mohou mít zcela jiné dopady, pokud se budou používat v jiných jiných zemích, kde eh, právní stát nefunguje například. A proto je nesmírně důležité, aby si členské státy uvědomily, eh, že strategický dopad je zásadní, že Vasena, eh, dohoda Vasenár byla upravena a nezahrnuje ale zároveň všechny aspekty, které bychom rádi zahrnout, nerozptiluje všechny naše obavy, například strategické záležitosti a další témata, komponent lidských práv, je součástí naší ústní otázky. My bychom rádi, aby komise v tomto smyslu fungovala účinněji a aby navrhla úpravy znění, které by právě otázku lidských práv zdůrazněvaly. Jak zmínila Emma McClarkin, tak je důležité také zachovat rovné podmínky pro celou Evropu. Je tady velké riziko, že členské státy si budou vzájemně konkurovat a to samozřejmě není spravedlivé pro naše podnikatele a my chceme tedy také, aby jejich hlas byl vyslyšen a samozřejmě souhlasím s tím, že potřebujeme konzultace s odborníky na tato témata, protože ti nám mohou osvětlit potenciální dopady těchto technologií a já budu také volat po hodnocení dopadu těchto technologií také v procesu vývoje. My bychom měli vždycky mít určitý náskok při hodnocení dopadů různých technologií, abychom pouze nedoháněli eh, tu technologii, která běží o krok před námi a má obrovské dopady na lidská práva a na strategické zájmy našich zemí a zdá se, že e, se setkáváme s takovým právním vákuem v této oblasti. Já nejsem zastáncem nadměrné regulace, ale v kontrolách vývozu musíme být velmi obezřetní a zároveň musíme e, se snažit udržet krok s dobou. Měli bychom tu celou věc vnímat také jako motivaci, jako apel na Evropskou komisi, aby pohnula s tímto balíčkem dopředu. Děkuji. Helmute?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 Děkuji vám, pane předsedo. Tyto otázky byly sformulovány na základě vyjednávání s různými frakcemi a já bych jim chtěla poděkovat za spolupráci. Naším hlavním středem zájmu je možnost ex ante kontrol zboží pro dvojí využití, protože tato, toto zboží může být nebezpečné a může být hrozbou pro lidská práva, pokud skončí ve špatných rukou. Proto je zásadně důležité, abychom věděli, co předáváme třetím stranám. A to se netýká pouze akvizice akvizice zboží, které lze využít pro vojenské účely, ale také akvizice určitých technologií. Vzhledem k citlivé povaze tohoto typu obchodu je pro nás důležité, aby zboží dvojího užití bylo zkoumáno eh, neutrálními eh, subjekty a nevládními organizacemi. Eh, státní úřady jsou z definice zaujaté a proto by neměly mít rozhodující hlas. Děkuji. Za zelené mám na seznamu Francisku Keller, ale tu tedy také nevidím. Dobře. Pan Buchner? Ne. A EFDD od těch tu taky nemám žádnou nominaci. Hlásí se ještě někdo o slovo? Vidím, že ne a v tom případě dávám slovo komisi panu Askulíze. Thank you. Uh, Děkuji vám. Jsem rád, že Většina bodů z našeho sdělení byla tedy přeskoumána a vyhodnocena Evropským parlamentem. Děkuji za vaše připomínky a bereme v úvahu vaše znepokojení. Je to samozřejmě dlouhý a nelehký proces. My na tom pracujeme a konzultujeme se všemi zapojenými stranami a ozveme se vám s aktuálními informacemi, jakmile ten proces doběhne. Děkuji vám. Eh, Ich habe jetzt das nicht ganz richtig verstanden, ehrlich. Já jsem to teď upřímně řečeno moc nepochopil. E, vy mi tady, tady e, říkáte, jak daleko jsou přípravy komise s novou legislativou a e, jak hodláte odpovědět na ty tři otázky? Yeah, uh, I can uh, update you on the latest. Ano, já vám mohu poskytnout e, aktuální e, informace. E, proběhlo průmyslové fórum v Bruselu, bylo to 23. října. Účastnili se ho zástupci jak průmyslového sektoru, tak státní experti členských států a my jsme tam projednávali to sdělení a diskutovali jsme o čtyřech prioritách, které v tom sdělení navrhujeme. Sbírali jsme zpětnou vazbu od zainteresovaných zainteresovaných stran a samozřejmě, jak už tady někdo říkal, nejde pouze o technickou diskuzi, ale jsou tu obsaženy i politické problémy a proto není lehké eh, si uvědomit, eh, v čem spočívají ty priority a eh, my se vám při nejbližší možné příležitosti znovu ozveme s přesnějším časovým harmonogramem. Já Das stellt mich auch noch nicht zu, äh, äh, zufrieden. Wir haben jetzt mehrere... No to mě také příliš neuspokojuje, protože eh, my jsme eh, tady měli několik dalších otázek a podnětů od paní Šáke, od paní McClarkin. Eh, co konkrétně bude obsahovat tato legislativa? A za několik měsíců tady nevíme příliš konkrétně a vidím, že kolegové také nejsou příliš spokojení. Eh, Jörg se ještě jednou přihlásil. Eh, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že toto je nepřijatelné. Eh, ten pán teď hovořil dvě minuty a neřekl vůbec nic. Co to má znamenat? myslím, že mluvím i za ostatní kolegy, když řeknu, že chceme okamžité odpovědi na otázky. A tady z komise není nikdo, kdo na ně je schopný odpovědět. To je naprosto směšné.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 Děkuji, pane předsedo, za to, že mám příležitost poskytnout několik dalších detailů. Ale v každém případě eh, bych chtěl ujistit členy výboru, že odpověď na ústní otázku eh, bude, eh, kterou předpokládám, že výbor schválí, bude poskytnuta na plenárním zasedání. Taková je obvyklá praxe, kterou se řídíme. Což samozřejmě neodjímá komisaři možnost odpovědět již již dříve na otázky, eh, které parlament pokládá dříve než na plenárním zasedání. Samozřejmě eh, mohu ujistit eh, poslance, že kolegové intenzivně pracují na legislativním návrhu. Celá řada poslanců tady zmínila, že ty problémy jsou delikátní a žádají si technickou analýzu a posouzení dopadu. Očekáváme, že na počátku příští příštího roku už to bude zpracováno. Další detaily eh, poskytne komisařka Malmström, až bude odpovídat na ústní otázku, kterou se chystáte schválit. Takže to eh, vy, vy, vy jste měl opravdu působit v diplomatických službách, protože to bylo velice zdvořilé ale po, možná to postrádalo tak trošku ten obsah, který jsme požadovali. já bych eh, doporučil pro příští naši diskuzi, abyste se lépe obsahově eh, připravili na odpovídání, přestože samozřejmě formálně bude otázka zodpovězena na plenárním zasedání. Ale my máme právě tady na výboru eh, příležitost k intenzivní výměně názorů při přípravě legislativních návrhů, takže já prosím, nesnažte se tady suplovat diplomatické služby a hovořit s námi velice zdvořile a vznosně, ale také, aby to mělo nějaký obsah. Děkuji vám. Dostáváme se tím k dalšímu bodu, což je bod číslo 9. So, punkt 9. Bod 9. Tady jde o e, tarifní e, celní situaci e, ohledně zboží pocházejícího z Ekvádoru. Vážení kolegové, jak víte, Ekvádor chce se přidružit k dohodě s Kolumbií a Peru a Eh, tedy eh, my jsme původně chtěli v rámci andských států usilovat o regionální spolupráci, ke které se nyní Ekvádor tedy připojí. Vyjednání bylo uzavřeno 17. července a eh, všichni víte, že ten proces přístupu ještě nějakou dobu potrvá. Tady pokud tady to se tak týkalo také otázky Kolumbie a Peru, to také trvalo velice dlouho. A pro, protože víme, eh, že tady musí proběhnout eh, a doběhnout určité technické procesy. Eh, to ale znamená pro Ekvádor, že od 1. ledna 2015 odpadne režim GSP+, a vznikne tady vlastně taková mezera. A právě proto tu máme nyní návrh, který má prodloužit stávající situaci až do doby, kdy se Ekvádor přidruží k obchodní dohodě s Kolumbií a Peru. Naším stálým zpravodajem je Helmut Scholz a já mu nyní dávám slovo. Thank you, Mr. Chair. Děkuji vám, pane předsedo. Já tu, tu zatím nevidím žádného odpovědného zástupce komise, nicméně přesto bych rád začal s tím vysvětlením. My jsme samozřejmě začali pracovat na velice důležitém nařízení, které je pouhou přípravou na eh, implementační fázi před ratifikací smlouvy a jejího vstupu v platnost. Nicméně, jak víte, Evropský parlament se rozhodl změnit eh, pravidla celého generálního systému preferencí GSP eh, tak, aby země s nižším středním příjmem už nebyly způsobilé pro toto schéma. Tedy země podle, její, podle úspěšnosti jejího ekonomického rozvoje bude vlastně potrestána tímto přesku, přes, tím touto změnou pravidlem, pravidel. A proto potřebuje naši pomoc. A já vím, že mnoho eh, mých kolegů z minulého volebního období, ale patrně i z tohoto volebního období, v podstatě litují toho, jaký účinek to bude mít na Ekvádor, ale eh, nedokázali se shodnout na žádném způsobu, eh, jak se tomu vyhnout, jak se vyhnout této Eh, nechtěné škodě, abych tak řekl. A někteří kolegové už tehdy hovořili o tom, že tato situace vyvine enormní tlak na eh, ekvádorskou vládu, na to, aby zanechala té eh, neochoty připojit se k obchodní dohodě s Kolumbií a Peru. Nicméně já bych chtěl zdůraznit, že si plně uvědomuji a souhlasím s tím, že Ekvádor se nyní k tomuto kroku odhodlal. To rozhodnutí je stále ještě kontroverzní, ale v zemi samotné jde o e, předmět politických debat a sporů a e, následkem je, že komise nyní navrhuje nařízení, které má odměnit Ekvádor za jeho rozhodnutí a znovu zavést preference, kterým se Ekvádor těšil eh, v rámci režimu GSP+, a tedy prodloužit je až do eh, ratifikace té dohody. A to je ta situace, ve které jsme teď eh, v zájmu eh, ekvádorských občanů podporuji návrh nařízení a vyzývám všechny politické frakce, aby co nejrychleji se shodly na společném stanovisku k tomuto nařízení, abychom co nejvíce zkrátili tu dobu, eh, po kterou se Ekvádor bude muset obejít bez tarifních preferencí, což tedy bude až do zveřejnění tohoto nařízení v úředním věstníku. Eh, každý měsíc bez tohoto nařízení Ekvádor přijde o 120 až 160 milionů dolarů. Vzhledem k tomu, že jsme pod velice náročným časovým tlakem, musíme zdůraznit, že zároveň musíme bránit naši demokratickou eh, odpovědnost eh, kontrolovat. Já už jsem se sešel se stínovými zpravodaji a nastěnil jsem jim svůj názor a pozval jsem je eh, na další schůzi příští týden, kde budeme toto téma projednávat. Já navrhuji k tomu nařízení určité změny, ale ty jsou velice omezené. Přesto jsou však důležité z hlediska Evropského parlamentu. Za prvé doporučuji zmínit eh, právo Ekvádoru eh, zavádět ochrana opatření eh, podle pravidel VTO a konkrétně tedy vzhledem k názorům ekvadorské veřejnosti. Za druhé, chtěl bych zajistit, aby komise řádně informovala parlament ohledně toho, jak Ekvádor plní všechny závazky, které očekáváme od všech zemí, které se těší systému GSP+. Já chápu, že komise si připadá příliš zatížená psaním zpráv, takže eh, bych chtěl ještě pozměnit toto již pozměněné nařízení v tom smyslu, že eh, bychom přijali podávání zpráv prostřednictvím aktualizované tabulky. Eh, také bych chtěl, aby se komise explicitně nezmiňovala o režimu GSP+, aby nebyla obviněna ze strany VTO z toho, že nachází s Ekvádorem zvláštním způsobem a proto zvažuji pozměňovací návrh, který by zavedl přímý odkaz na systém GSP, na nařízení o GSP+. Toto nařízení, za toto nařízení parlament velice bojoval a neměli bychom se ho snadno vzdát, protože by to poskytlo nechtěný precedens. My si chceme uchovat právo VETA na jakékoliv rozhodnutí komise pozastavit celní preference pro partnerskou zemi. Proto navrhuji se postavit proti návrhu návrhu komise, že by měla mít možnost pozastavit platnost tohoto nařízení prostřednictvím prováděcího aktu. Já bych to zaměnil na akt přenesené pravomoci, což je zcela v souladu s ustanoveními, které obvykle platí pro systémy GSP+. Nezapomínejme na to, že evropští dovozci na nás tlačí, abychom zajistili, že vývoj legislativy bude předvídatelný, protože nechtějí, aby se jim z jednoho dne na druhý změnil celní režim. A já si myslím, že bychom se tady měli držet demokratických pravidel a postupů. Konečně bych vás chtěl informovat o dvou dalších pozměňovacích návrzích, které chci podat. Oba se týkají ustanovení v úvodním ustanovení 6 a v článku 3b. Měli bychom tam smazat slovo measures, opatření, a změnit to na measures or technical requirements, tedy technické požadavky. A e, já bych, tu tady, já bych tady chtěl smazat také text e, which have been adopted, abych opravil anglické znění verze. Ještě jednou, kolegové, chtěl bych vám poděkovat za dosavadní dobrou spolupráci na tomto tématu a e, e, prosím vás, abyste se snažili o co nejrychlejší řešení v zájmu občanů jak Ekvádoru, tak Evropské unie. Děkuji a těším se na vaše poznámky v dnešní debatě. Děkuji, pan Fizas. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu Šolcovi za odvedenou práci. Musím říci, že spolupráce byla opravdu výborná když jsme pracovali na této otázce. Jak už bylo řečeno, my jsme eh, pro, my eh, vítáme tento návrh nařízení, který umožní rozšířit eh, celní preference Ekvádoru, který má nyní, tedy GSP+, dokud nevstoupí v platnost dohoda. Přijali jsme harmonogram, je to velmi náročný harmonogram ale myslíme si, že hm, dostačující, tak aby ten, toto nařízení mohlo vstoupit v platnost co nejdříve. My podporujeme návrhy, které předložila komise a nebudeme eh, přicházet s žádným pozměňovacím návrhem. Tak, jak řekl pan zpravodaj, jak řekl pan Scholz, pan zpravodaj předložil mnoho návrhů. Eh, některé návrhy podporujeme a u některých ne, že bychom byli, byli proti, ale máme tam určité pochybnosti. Vemu to jednu po druhé. Eh, pozměňovací návrh 1 až 5 eh, to obnáší, že se změní úvodní ustanovení 6 eh, a článek 3b a tam se zdůrazňuje právo Ekvádoru, aby přistoupilo k ochranným opatřením na výrobky EU v souladu s legislativou VTO. Ekvádor samozřejmě má toto právo a i když tyto pozměňovací návrhy jsou poněkud nadbytečné, tak si myslím, že není eh, zbytečné, když se tady toto zdůrazní. Takže my nemáme problém s těmito pozměňovacími návrhy. Eh, pozměňovací návrhy 2, 4, 6, to obnáší úpravu úvodních ustanovení 7, 10 a článek 3, kde se stanoví pojítko na nařízení SPG. Já e, souhlasím s tou podstatou, ale mám určité pochybnosti ohledně toho, jestli e, toto pojítko by mohlo obnášet e, právní riziko, protože z nějakého důvodu komise nehovořilo o těch obecných preferencích a předtím, než podpoříme eh, tento pozměňovac, tyto pozměňovací návrhy, tak chceme vidět, jestli neexistuje riziko, že by eh, se mohlo pochybovat o eh, zákonnosti v rámci VTO. Pozměňovací návrh 3, tam je nové úvodní ostanovení, nové 9a, kde má komise dohlížet na plnění nařízení Eh, a musí se to předložit Evropskému parlamentu a radě. Eh, v tomto bodu tedy plně souhlasíme. Pozměňovací návrh 4, 7, 8, 9 a 10 eh, obnášejí úpravu úvodního ustanovení 10 a článku 4. A vychází to z toho, že dočasné stažení autonomního režimu se uskuteční prostřednictvím aktu přenesené pravomoci a že to bude podle nařízení SPG a ne podle prováděcího systému, tak jak to navrhuje komise. Myslíme si, že to je komplikované, protože tady se hovoří o té dočasnosti, tak možná by nebylo úplně vhodné aplikovat eh, režim nařízení SPG, protože když eh, uplatníme ustanovení SPG, tak od momentu, kdy komise zahájí eh, dočasné stažení preferencí až do momentu, kdy to vstoupí v platnost, tak může uplynout více než rok a půl. A když se podíváme na trvání nařízení, tak co to znamená? Že prakticky by to znamenalo skoro odstranit tu možnost Eh, dočasného přerušení preferencí. My si myslíme, že potřebujeme pružnější a rychlejší systém než ten, který je v nařízení SPG. A já Eh, mám za to, že právní služba byla požádána, aby se vyjádřila k vhodnosti, eh, že se budou aplikovat akty v přenesené pravomoci či prováděcí akty eh, v případě toto nařízení. Takže možná by bylo dobré, abychom si počkali na komentáře právní služby. Já samozřejmě jsem k dispozici panu zpravodajovi, také stínovým zpravodajům, abychom toto prodiskutovali a abychom dosáhli co největšího možného konzenzu. Eh, každopádně doufám, že eh, eh, dosáhneme dobrého konce v případě toto nařízení a že zabráníme těm problémům, mm, které můžou znamenat pro vývozce z Ekvádoru a EU. Děkuji. Děkuji vám. A nyní se jakoby nasadím druhý klobouk, ať jsem s tím novým zpravodajem. Eh, takže jsem eh, zpravodajem tedy pro eh, frakci SAD. Takže my tady máme několik výzev, co se týče té předložené legislativy. Za prvé, musíme se ujistit v tom, že jakmile se v rámci SPG a vstoupení podepsání dohody, že tam nedojde k žádným problémům. Já nevím, jestli tady tady už došlo k několika ratifikačním procesům a já si myslím, že bychom eh, to měli eh, udělat více flexibilní, protože jinak, eh, protože je důležité, abychom to potom provedli. A potom ta druhá výzva ta se týká toho, že musíme eh, stanovit a zajistit, že v případě preferencí eh, tu povinnost, které máme v GSP+, tak aby to bylo zachováno. Tady se hovořilo o tom, že jak se na to budeme dívat z hlediska legislativy, protože máme dva způsoby, jak s tím pracovat. Na jedné máme ESP+, jakým způsobem to bude platit, potom eh, ten monitoring a potom ten druhý způsob by byl, že eh, ta smlouva eh, s Kolumbiem a s, s Kolumbií, s Peru a s Ekvádorem by se to použilo a v nějakém úvodním procesu by se to mohlo takto sestavit. Ale nejsem úplně rozhodnutý, jak bychom mohli zajistit, že takovéto eh, Eh, požadavky, které se týkají eh, na povinností Ekvádoru, tak jak bychom mohli učinit kroky v tomto směru, eh, třeba produkce květů, květin v Ekvádoru, to mám například na mysli. A potom ta třetí věc, kterou chci zmínit, jsou otázky práva parlamentu. Protože když reaguji na to, že ten prováděcí proces když by směl probíhat takto pomalu, tak by se naše právy, eh, jak to vypadá s přesunem, z těch eh, přesunů mezi akty prováděcími a přenesené pravomoci. Eh, takže spíše já bych se inklinoval k těm aktům přenesené pravomoci, ale potom v případě, až budeme hovořit s koordinátory, tak eh, se musíme zaměřit na to, že se to musí rychle eh, provést, aby to bylo také v pořádku z té legislativní stránky věci. Eh, takže já nyní končím jako stínový zpravodaj a nyní znovu jsem s předsedou a nyní mm, stínový zpravodaj tady není. Maríke, Maríke za Alde. Thank you very much. Uh, I will... Děkuji já pohovořím eh, za Motremosa eh, Velice stručně naše skupina je pro rychlý vstup eh, FTA v platnost, protože souvisí s dohodou o volném obchodu s Kolumbii a Peru a mělo by být zájemně přínosná. Dohoda s července s Ekvádorem by mohla pomoci hlubší integraci, zlepší přístup na trh. Pro oba Ekvádor je malý trh, ale některé sektory EU zde vidí eh, potenciál pro růst. Komise chce rozšířit jednostranné preference GSP Plus z prosince 2013 a to až eh, do doby, kdy vstoupí eh, v platnost hluboká komplexní dohoda o volném obchodu eh, a tento proces by se neměl spožďovat, proto bychom měli jednat rychle a s tím bychom tedy měli zvážit pozměvací návrhy, vzít v úvahu také stanovisko právní služby, tak aby byla dosaženo konherence s ostatními právními předpisy. Toto pomůže rozvoj ekvádu Ekvádoru a právě dohoda o volném obchodu přispěje k vytvoření stabilního prostředí pro podniky z EU. Děkuji. Děkuji, pan Bové tady také není, takže dávám slovo komisi. Kdo si chce vzít slovo? Pan Jurgensen? Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za příležitost zúčastnit se této diskuse. Já bych za nás rád řekl asi tolik. Jsme spokojeni se skutečností, že Evropský parlament eh, tuto složku posouvá rychle kupředu a čekáme eh, na návrhy, vaše návrhy očekáváme tedy, případně pozměňovací návrhy a podněty. Eh, a pak tedy jsme plně zavázáni k tomu, že se budeme na procesu podílet konstruktivně a to tak, aby bylo možné celý text eh, schválit tak, aby tedy byl ze strany spoluzákonodárců projednán co nejrychleji, bez zbytečných průtahů a také jsme ochotni zvážit a usnadnit, pokud to bude nutné, Eh, práci na jakýchkoliv úpravách, které v textu budou vhodné a které budou ze strany spoluzákonodárců považovány za nezbytné. Nicméně, pokud se zaměříte na náš návrh, ať už otázce aktu přenesené pravomoci, prováděcích aktů k tomu, co jsme navrhli z hlediska trvalo už držitelného rozvoje, eh, souvisejících aspektů. Je tady taková argumentace Eh, my můžeme o tom dále diskutovat, ale samozřejmě očekáváme vaše názory. Děkuji. A otázka eh, toho harmonogramu. Myslíte si, že se to dá stihnout vzhledem k té ratifikaci? I think, I think... Ano, já myslím, že ano. Domnívám se, že pokud budeme postupovat takovým způsobem, který je běžný, ať už v radě nebo eh, v Evropském parlamentu, tak si myslím, že dva roky budou stačit. Ono trvalo zhruba eh, dva roky a něco, než se podařilo ukončit taková vyjednávání s Peru a Kolumbií. A tam také probíhala komplikovanější právní revize. A já si myslím, že tam byly také zásadnější politická rozhodnutí v Evropském parlamentu. A také byla aktuální implementační záležitost, která se týkala označení, zeměpis, zeměpisných označení, ale myslíme si, že v tomto případě se podobným zádrhelům vyhneme. Ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Já si myslím, že harmonogram je reálný. Děkuji, pan Zauber. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu předsedovi eh, za to, že se vyjádřil o té společné práci když jsme pracovali na té dohodě s Kolumbií a s Peru. Já bych se chtěl vrátit tomu, co řekl Santiago Foyser a ostatní stínoví zpravodajové ohledně toho, že tato zpráva je tak důležitá, abychom zabránili tomu, že expo, eh, ekvádorský eh, vývoz eh, by nebyl sproštěn cla. Takže to se týká toho odstranění toho preferenčního systému. A Tady se to týká té dohody o volném obchodu. Také bych chtěla říci, že je důležité, abychom si dali pozor eh, z právního hlediska na to, aby tato dohoda nebyla v rozporu s eh, zásadami VTO. Já eh, nepochy o tom, že práce zpravodaje a práce stínových zpravodajů zabrání tomu, aby vyvstaly tyto právnické pochybnosti. Takže děkuji, pane předsedo. Děkuji vám Eh, chcete se ještě někdo přihlásit o slovo? Zdá se, že ne. Tak nyní dávám slovo panu zpravodaji. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěl poděkovat za komentáře mých kolegyň a kolegů. Já jsem hovořil o tom, že je důležité, co se týče Ekvádoru, toto ještě prohloubit a já bych chtěl poukázat ještě na čtyři body. Eh, co se týče I+, tak tady vyvstávají otázky, které se týkají eh, eh, nařízení GSP+, to by tam bylo zapracováno. My jsme velmi dlouho a velmi podrobně zde v Evropském parlamentu jednali o tom, kde a kde jsou ti demokratičtí zákonodárci, tedy rada a parlament, musí tedy eh, tolik věcí prověřit. A proto bych chtěl upozornit na to, že eh, když z některých důvodů máme preference na o určité části legislativy, takže já bych chtěl požádat kolegy o to, aby otázky eh, aktů v přenesené pravomoci a prováděcí akty, aby to zohlednili. A já eh, se potřebuji eh, dohodnout také se stínovými zpravodaji na pozici rady. To je také velmi důležité, když hovoříme o harmonogramech, o lhůtách. Druhá věc. My jsme už měli setkání monitorovací eh, skupiny a kolegové a kolegyně měli možnost se to zúčastnit a tam jsme velmi obšírně hovořili o obsahu, o důvodu, které eh, vedou k tomuto eh, požadavku. Tam jsme si k tomu vyměnili názory a mezi tím jsme jsem měl možnost to hovořit s ministrem pro obchod Ekvádoru. To bylo minulý týden a ten upozornil na to, že právě pro eh, malé a střední podniky v Ekvádoru je důležité, aby se eh, tedy, mm, aby mohla vstoupit v platnost tato eh, dohoda s Peru, Kolumbia, EU, protože ta jejich situace je komplikované a to je důležité, abychom si uvědomili, že když tady teoreticky se na něčem dohodneme, takže to má potom reálný dopad na životní podmínky a na život mnoho eh, lidí v Ekvádoru. A co se týče té dohody o volném obchodu Peru a Thajsku, tak to vedlo k tomu, že eh, se zlepšila situace Ekvádoru v tomto regionu my tady eh, jsme už, eh, musíme si tedy uvědomit tento kontext. A, a máme také odpovědnost vůči eh, VTO, aby tam byla kontabilita v otázce legislativy. A já bych chtěl říct, že zde musíme dát pozor na to, aby kompatibilita s VTO byla zohledněna. Já se těším na další spolupráci se stínovými zpravodaji a doufám, že rychle dojdeme eh, k nějakému společnému textu, který, že tam budou uh, moci být zapracovány pozměňovací návrhy. Máme tedy eh, velmi, uh, nemáme dostatek času doufám, že dojde ke konstruktivní spolupráci eh, s komisí a že dospěje to ke zárnému konci. Eh, děkuji vám za eh, představení této situaci. Budeme na tom dále pokračovat, takže já tímto uzavřu první část naší dnešní schůze, ale protože jsme dnes pracovali rychle, tak v 11 hodin bude eh, schůze koordinátorů. V 11 hodin zde eh, v této místnosti, takže v 11 hodin schůze koordinátorů. Děkuji.